čekají eh, lidé v Indone- někteří lidé v Indonésii na popravu. Mezi nimi je jeden francouz, dva australští občané, jeden indonezan a pět dalších osob jiných národností. Eh, Indonésie až do roku, až do podzimu 2013 měla moratorium na trest smrti. Toto moratorium vypršelo a nová vláda, zejména eh, nový, no, nový prezident, eh, pokračují v této politice. Evropská unie ze zásady odmítá trest smrti. V našem parlamentu už mnoho let se zasazujeme o úplné zrušení tohoto krutého trestu. E, proto e, hodlám e, vyzv, vy, vy, hodlám vyzvat indonéskou vládu a prezidenta, aby odvolali trest smrti a aby znovu zavedli moratorium a aby podnikli kroky k úplnému zrušení trestu smrti.